Okay. Ich eröffne die Sitzung, die Zahajuji dnešní zasedání, které je mimořádnou schůzí našeho výboru. Maria navrhla, abychom e, bod 7 nějak prohodili. Já si myslím, že to takhle můžeme nechat, Eh, že to projdeme poměrně rychle, že bychom to mohli skončit poměrně rychle, pokud budeme pracovat dobře. Mm, také máme možnost tady mít webstream, to znamená, všichni kolegové, kteří mají pocit, že ještě se na to znovu chtějí podívat, tak se můžete vlastně podívat na naši schůzi live což si myslím, že je dobrá příležitost a zároveň jasně ukazuje transparentnost Evropského parlamentu. Eh, má někdo přání změnit něco na pořadu jednání? Není tomu tak? Takže můžeme přejít rovnou k bodu 3, sociální odpovědnost subdovatelských podniků v rámci výrobních řetězců. Spravodajem je Lasse Lechtinen, ale Jan z Nizozemska by se k tomu chtěl vyjádřit a udělá to tedy vlastně eh, zástupně za Laseho, tak prosím. Eh, já danke, Thomas. Um, Děkuji, Tomasi. Eh, een aantal woorden wijden aan het Latinen. Děkuji, pane předsedo. Co se týče návrhu zprávy pana Lechtinena, nesmíme ji chápat izolovaně, ale ve vztahu se zprávou, o které vedeme další debatu, a která se týká eh, boj proti nelegálnímu zaměstnávání. A také tato zpráva souvisí s mnoha dalšími zprávami, jimiž se parlament zabývá. Ale teď konkrétně ke zprávě Lechtinen. Narůstá eh, počet případů eh, subdodávek a také outsourcingu v určitých výrobních řetězcích. A je tu otázka sociální zodpovědnosti podniku na úrovni podniku jako takového a na úrovni jednotlivých podniků, které jsou členem toho výrobního řetězce. Mysleli jsme na, dvě mož- na dva možné způsoby řešení. Pan Lechtinen cituje studii, která vychází ze zkušeností mnoha zemí eh, v, ve stavebním odvětví, ale otázka eh, zodpovědnosti ve výrobním řetězci už eh, je řešená poměrně dlouho. Tato zpráva zohledňuje také etické kodexy chování, které už byly vypracovány na základě zkušeností velkých nadnárodních firm. A tyto kodexy vyžadují, aby podnik zaručil respektování všech sociálních povinností, tedy příspěvků za e, zaměstnavatele, ať jsou přímí, nebo to jsou e, zaměstnavateli subdodavatelů. Jedná se například o různé poskytovatele služeb v mnoha zemích, eh, kteří rozdělují práci a kompetenci ještě dál mezi jednotlivé poskytovatele, ty, kteří skutečně onu službu provádějí. Kolega Lechtinen v této zprávě se zaměřuje na to, do jaké míry musí eh, legislátor zasahovat. A já souhlasím se závěry pana Lechtinena v tom, že sociální zodpovědnost eh, v zaměstnaneckém vztahu, pokud se jedná o takovýto výborný řetězec, musí být upravena. A pak je tu celá mm, série návrhů a k ním zase pozměňovacích návrhů, o nich diskutujeme, Nicméně mi připadá zjevné, jak velký význam má toto téma. Je opravdu prioritní. Steve News, please. Steven? Thanks, President. Děkuji. <clears throat> Ještě k jinému aspektu této zprávy. Lasse Letinen se omlouvá za to, že eh, dnes nemohl přijít, proto za něj eh, mluvil také Jan. Výbor Libe se zabývá zprávou FAVA o nelegální práci, kterou tady Jan zmínil a tam je takový problém, protože tam se vlastně navrhuje schválení v prvním čtení, co by znamenalo pozměňovací návrh k článku 9, který pozměňuje odpovědnost v tom, prv, v tom prvním pilíři eh, subdodavatelství. Eh, A to by v podstatě úplně obešlo tuhle zprávu, takže e, Libe se velmi snaží, aby se to schválilo na plenárce příští týden, či aby se to aspoň dostalo na plenárku, takže eh, Možná sekretariát by mohl skontaktovat sekretariát Libe a nějakým způsobem se pokusit to třeba odložit, abychom vyřešili eh, tu, tenhle zmatek, protože tohle je velmi důležité téma a není důvod na to tak tlačit a snažit se to stihnout hned prvním čtení. Já si myslím, že to by si asi měli o tom pohovořit předsedové protože je jasné, že když tady děláme nějakou práci, která je potom zbytečná, protože eh, časové termíny nám jaksi neumožní eh, tu práci potom předložit, tak to by bylo těžké. My tady máme 66 pozměňovacích návrhů, které bychom měli dost důkladně prodebatovat. A my jsme vlastně plánovali, že bychom tady debatovali toho 11. února a do pléna bychom to předložili v březnu. Takže to by možná předsedové ještě měli nějakým způsobem vyjednat že by tedy nebyl správný postup, jak si necenit si práce eh, jednoho z výborů k tomuto tématu. Samozřejmě někteří eh, kolegové říkají, že mm, zprávy z vlastní iniciativy jaksi nejsou zas tak významné a nepotřebují debatu. Já si myslím, že to prostě musíme změnit. To eh, my prostě máme možnost, musíme se bavit o obsahu a když není debata, tak je to celé k ničemu. Eh, hlásí se někdo další ke slovu? Hmm. Kolegy, kolega Tin eh, eh, měl se ještě nějaké připomínky, další informace? Ne, dobrá. Takže my prostě zajistíme, aby oba předsedové se spolu o tom pobavili. Hanes přikivuje, takže s tím souhlasí. Dalším tématem je bod 4 práva pacientů, to je legislativní zpráva, to znamená, je to velmi důležitá zpráva kolegyně Brageto. My tady máme příležitost se tomu věnovat. Máme zde asi 184 pozměňovacích návrhů a já si myslím, že to by mohlo být poměrně zajímavé celkem dohromady jich je snad 206, nebo bylo jich 206, takže co, eh, já teď předám slovo zpravodajce, aby nám řekla, co tak strašně zajímavého tam bylo, že se k tomu tolik kolegů vyjádřilo. Ano, toto ukazuje obrovský význam dané zprávy. třeba, že my nejsme eh, tím zodpovědným kompetentním výborem, protože ehm, toto téma je opravdu velice komplexní a je důležité, proto se jim zabýváme my u nás ve výboru. V našem výboru jsem se setkal s velice pozitivním a konstruktivním přístupem a pozměňovací návrhy potvrzují jednak tento přístup a za druhé význam této zprávy. Já jsem se snažil tak seskupit jednotlivé pozměňovací návrhy podle jednotlivých témat. Některé se zaměřují na vyjasnění kontroverzních věcí nebo tam jde o různé výklady téže věci. Ehm, na jiném místě jsou shromážděny ty, které se týkají práv pacientů, pak tyto pozměňovací návrhy jsem se snažil, eh, jsem se snažil eh, zapracovat do kompromisních návrhů. Jiné pozměňovací návrhy, to je tedy jiná skupina pozměňovacích návrhů, se snaží omezit eh, rozsah této směrnice a tam já už nejsem tak vstřícný. Chci říct, že tato zpráva by měla být přijata pozitivně, protože je třeba, abychom podpořili práva pacientů. Musíme jít ještě dál, než kam tedy prozatím sahá eh, rozhodnutí soudního dvora. Spousta pozměňovacích návrhů eh, se odvolává na základní úlohu zdravotní služby pro sociálně evropský model. A také požaduje jejich přístupnost, kvalitu a univerzálnost jejich poskytování, rovnost v jejich poskytování a princip solidarity. Tedy všechny ty aspekty, eh, které my si přejeme zohledňovat. Eh, hodně se také zdůrazňuje bezpečnost pracovníků, o které se hovoří eh, například v souvislosti s infekcemi z nemocnic. A já si myslím, že tento bod by měl být taky zohledněn. A také žádáme spolupráci mezi členskými státy. Snad tady bychom měli zdůraznit eh, také spolupráci mezi regiony, ne mezi státy, protože víme, že v mnoha členských státech zdravotní služby eh, leží spíše na bedrech regionu než na bedrech státu. Tam potom jde o to, aby jednotlivé regiony více spolupracovaly, pokud se jedná o přeshraniční oblasti. Eh, pak jsou to takové kontroverznější body, a to je předběžná autorizace. Zda tedy státy mohou poskytovat tuto předběžnou autorizaci a jak má být poskytována, především tak, aby byla flexibilní pro pacienta, aby, eh, aby také poskytovatelský subjekt nebo ten, kdo je zodpovědný za zdravotnickou péči, aby mohl zaručit eh, kvalitu služeb zejména nemocničních. Některé pozměňovací návrhy žádají lepší informace pro eh, pacienty, což si myslím, že je jeden z hlavních momentů celé, celé zprávy. Jde o to, aby občané mohli co možná nejlépe využívat informace, které jsou k dispozici. A několik pozměňovacích návrhů se zaměřují na nutnost eh, srovnávání eh, jednotlivých úprav, například v sociálním zabezpečení, a se zdravotním pojištěním. Pak je tu otázka různých definic. Například jak definovat nemocniční péči, zdravotní péči. A tady bych byl velice opatrný i vzhledem ke kompetencím našeho výboru, protože my nejsme ten příslušný výbor, který se zabývá právě zdravotnickými otázkami. Takže to jsou jednotlivé skupiny pozměňovacích návrhů, ty nejzajímavější a nejdůležitější. Na jejich základě lze vybudovat kompromisní pozměňovací návrhy, eh, tak, abychom zahrnuli se možná nejvíce z těch skoro dvou stovek pozměňovacích návrhů, a aby tento návrh, eh, celkový návrh zprávy, eh, byl správně formulován. Děkuji. Děkuji. To je dobré znamení. Spravodaj je ochoten přijmout celou řadu pozměňovacích návrhů. Stínovým, stínový zpravodaj pro liberály má nyní slovo. Yes, thank you. Uh, thank you very much for the work. Ano, děkuji, děkuji mnohokrát za odvedenou práci. Já <laughs> yeah. As you know, I've tabled a number of amendments and thank you. Eh, děkuji za to, že jste říkal, že jste v zásadě pro většinu pozměňovacích návrhů. Já bych nejprve něco řekla k pozměňovacímu návrhu číslo 39. To je téma, kterým se zabývám už řadu let. Týká se to zranění, zejména v případě, kdy se to týká eh, zdravotnického personálu. Eh, potom samozřejmě zmiňuji také Eh, infakce, které se pojí s poskytováním zdravotní péče a či infekce nějakým způsobem eh, spojené s poskytovanou zdravotnickou péčí. Já si myslím, že musíme nalézt způsob, jak eh, zajistit, aby každý lékařský pracovník v každém členském státu či zdravotnický pracovník byl kompetentní, protože my tady musíme poskytnout jisté ujištění, Eh, pacientům o tom, že zdravotničtí pracovníci mají stejné kvalifikace ve všech členských státech. Potom třeba 179, 190. Tady musíme zajistit, aby došlo k nějak, aby byl nastavený nějaký mechanismus pro kompenzace, aby tedy byl nějaký mechanismus pro nápravu v případě, kdy e, dojde k problémům. A například Eh, když dojde k nějakým problémům v jednom členském státě, tak aby vlastně všich, všechny další členské státy o tom věděli a nezaměstnávali eh, ve svých službách eh, pracovníky z těchto členských států. Potom máme pozměňovací návrh 172 o lidi, lidech s postiženími, potom máme další pozměňovací návrh o předpisech. Já vím, že některé členské státy mají předpisy, které jsou k dispozici lidem s postiženími a to v tom smyslu, že se mohou dostávat k různým informacím a tady by určitě stálo za to něco mít. Také je dobré, když hovoříme o těch e, nákladech předem a že je potřeba nějakým způsobem vyřešit otázku předcházející autorizace. E, pak mám pozměňovací návrh 154, kde se snažím vlastně nalézt nějakou střední cestu mezi pozměňovacími návrhy, které zde byly předloženy, že tedy předcházející autorizace by mohla být poskytnuta pacientům a že ty E, finanční prostředky by byly poskytnuty předem členským státem v případě, kdy je možnost, aby se dostali ke stejným službám a vlastně za stejné náklady, pokud by byly ošetřeni ve svém členském státě. To znamená stejné služby v členských státech. To znamená v případě, kdyby ta péče byla poskytována v jejich domácím systému. Jinak máte naprosto pravdu. Tady určitě budeme mít potíže, nejvíc potíží a já vám mnohokrát děkuji za práci, kterou jste zde odvedl. Mm, víme také, že, pracujeme, eh, že pracujete, či spolupracoval jste s výborem Envy, já jsem s nimi také spolupracovala ve své skupině. Já si myslím, že se dopracujeme k velmi dobré zprávě, ale ještě nás čeká tedy řada kroků. Musíme se zabývat zejména tou otázkou předchozí autorizace. Děkuji. Vielen Dank, Liz. Und die nächste ist die Děkuji. Další je Anne, prosím. Onze rapporteur willen bedanken voor in elk geval ook voor de belofte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zejména za to, že přislíbil, že eh, bude spolupracovat se stínovými zpravodaji. Já jsem přesvědčen, přesvědčena o tom, že nás opravdu čeká ještě hodně práce už jenom když se podívám na počet těch pozměňovacích návrhů, na druhou stranu je tam řada z nich, které mě uklidňují. Eh, Pane předsedo, chtěla bych říct si pět věcí. Jednak, eh, co se týče sekretariátu, mě by zajímalo, jestli už jsme se nějakým způsobem dostali do kontaktu s výborem Envy, který je zde vedoucím výborem. Eh, Já vím, že řada kolegů a kolegyň také pracovalo na článcích, které přichází po desítce a jedenáctce. Tam jde o spolupráci mezi členskými státy v otázkách eh, zdravotnické péče a eh, před hlasováním musíme vyjasnit ještě jednu věc a sice kolik pravomocí, jaké pravomoci máme, co by výbor, jak daleko zacházejí. Já tomu rozumím totiž tak, že tento výbor zodpovídá za koordinaci, nikoli však za kvalitu spolupráce mezi členskými státy, co se týče poskytování zdravotnické péče. Já si myslím, že zde vlastně za to odpovídá pan Bowis. Stálo by za to si to vyjasnit, protože to posiluje pozici našeho výboru, že, u těch, že potřeba vědět, u kterých bodů jsme opravdu zodpovědným výborem. Mm, potom je otázka, u kterých bodů se musíme shodnout a potom právní základ této směrnice. Já k tomu vlastně nemám žádné pozměňovací návrhy, nic jsem nepředložila, eh, ale třeba kolega Jan Krémer eh, poukázal na to, že článek 125 musíme vzít v potaz a sice je to smluvní základ, pro regulaci eh, eh, zdraví a zdravotnictví pro obyvatele. To se týká například otázek těch infekčních chorob a podobně. Když se podíváme na význam této směrnice, tak si myslím, že by určitě stálo za to poukázat právě na ten článek 125 už z toho důvodu, že se vzdálíme od čisté orientace na vnitřní trh. To též platí pro e, dodatek článku 16. To jsou služby ve všeobecném ekonomickém zájmu. Přísně to, e, tady vlastně není žádná e, přidaná hodnota k tomu původnímu návrhu, protože článek 16 podle statu quo není žádným právním základem pro Evropskou unii, ale odráží lépe filozofii která jasně ukazuje, že Eh, zdravotnictví je službou ve veřejném zájmu, která musí být ve vysoké kvalitě pro všechny obyvatele Evropy. Další věc, které bych se chtěla věnovat, se týká celého rozsahu této směrnice. Já to považuji za důležité, abychom nezapomínali na to, že u této směrnice, omlouvám se už předem, že u této směrnice přesně zkoumáme, co se právě děje na radě. Protože já mám dojem, že to, co teď rada podniká, úzce navazuje na to, co požadujeme my jako Evropský parlament. A mám dojem, že nejenom já, ale i zelení a rada jasně řekli, že u této směrnice nejde o přeshraniční zdravotní péči, ale vlastně zde jde pouze o mobilitu pacientů. To znamená o pacienty, kteří cestují z jednoho členského státu do druhého, aby se tam nechali ošetřit. To znamená, nejde zde o ty zdravotnické pracovníky, kteří by cestovali, aby nabízeli své služby v jiných zemích. Takže na to nesmíme zapomínat. to, že tady vlastně máme i propojení či napojení na různé definice, které k tomuto máme v textu. A také různí kolegové, jakož i kolegové z rady, jasně řekli, že vždycky jde o mobilitu pacientů i u otázky přeshraniční zdravotní péče. Tady prostě vždycky jde pouze o mobilitu samotných pacientů. Další důležitá věc, kterou musíme vyjasnit, kterou si musíme vyjasnit mezi sebou a také potom, až budeme vyjednávat o kompromisu. A to se týká vztahu této směrnice a koordinačního nařízení. To je velmi důležitá věc, protože zjišťujeme, že nejenom já, ale i rada a zelení a další jiní kolegové tlačí na to, aby tato směrnice nebyla vlastně mm, neohrozila koordinační nařízení a říká, říkají, že tam, kde se může uplatnit to koordinační nařízení, tam musí mít prioritu, protože, a to je velmi důležité, protože to koordinační nařízení nabízí více právní jistoty pro pacienty než ta směrnice a kromě toho tohle koordinační nařízení eh, vlastně říká, že tam nejsou žádné eh, platby předem, protože tam jsou kompenzační mechanismy a vlastně zmocňuje členské státy k tomu, aby vlastně plánovali a financovali eh, ty své zdravotnické systémy podle svého. Takže proto má právě tohleto koordinační nařízení prioritu a to znamená, že směrnice se má věnovat vlastně jenom těm tématům, které nespadají do toho koordinačního nařízení. A to má samozřejmě dopady a tady musíme být koherentními a nezapomínat na definice eh, zdravotní péče. A zde je potřeba říci, že rada signalizuje, a děláme to i my v našich pozměňovacích návrzích, že definice výrazu zdravotní péče eh, v tom koordinačním nařízení je širší než v návrhu komise. A když chceme opravdu jasný systém, tak je nejlepší vycházet z toho, že Zdravotní péče by měla pokrývat asi stejnou definici, jako se právě objevuje v tom koordinačním nařízení. A určitě si ještě budete pamatovat, že zde jde o zdravotnické služby, ale pouze ty, které už spadají do evropských směrnic, a to sice z roku 2005. Tam ale ta definice byla poměrně eh, úzká a eh, kromě toho jsou také definice v členských státech, které jsou eh, právně uznané, ale které vlastně se neprojevují v té směrnici, takže je potřeba mít co nejjasnější definici toho, co zde v této směrnici znamená definice výrazu zdravotní péče. A teď k té předchozí autorizaci k tomu předchozímu schválení. Jak náš výbor, tak rada jasně řekli, že členské státy musí mít příležitost u konkrétních specifických zdravotnických služeb definovat, o co přesně jde a členské státy také musí mít příležitost Eh, definovat, že je potřebná právě tahle ta autorizace či to schválení předem. Eh, to se týká různých pozměňovacích návrhů kolegy Panatopulose, Zelených a dalších. Také rada se tomuto stále znovu věnovala, protože třeba nemocniční péče a další jiné služby jsou tak drahé, že členské státy potřebují nějaký nástroj, který to bude všechno dobře definovat a musí mít příležitost vyžadovat eh, právě tuhle autorizaci předem. Na místo komitologického přístupu, který navrhoval náš výbor, eh, komise navrhla aby byl ustanoven výbor, který se bude věnovat definicím eh, třeba nemocniční péče na základě seznamu členských států, No já si myslím, že bychom to mohli všechno eh, vyškrtnout. My přece nechceme ten komitologický postup. A ještě jednu věc bych chtěla říci. <clears throat> Říkala jsem si, že když eh, dlouhodobě eh, budeme chtít jednotný přístup pro všechny členské státy, neměli bychom potom nahlásit tyhle seznamy komisi tak, aby vlastně došlo k nějaké výměně informací. A ještě jsem se chtěla věnovat jednomu bodu, mm, to, co už tady zmínil zpravodaj, a sice je to otázka, kdo platí a kdo platí kolik. Milí kolegové, já si myslím, že to je asi nejtěžší bod celé té směrnice, protože já si vůbec neumím představit, jak v rámci směrnice o mobilitě pacientů, která, se, která vlastně vychází ze smluvních článků, jak na to můžeme napojit nějaký kompenzační mechanismus, který vlastně v zásadě nyní platí v rámci toho koordinačního nařízení. A také nevím, jak se na to napojí tedy eh, ty určité platby předem. A pojištění. Tady by určitě měly být už konkrétní čísla pro jednotlivé země. A kolega Kretu eh, volá po kompenzačním systému mezi jednotlivými členskými státy, kterých se to týká. Kolega Bowis eh, z vedoucího výboru navrhuje, Eh, pracovat nějakým systémem voucherů, poukázek tam, kde by právě byla potřebná ta předchozí autorizace. Takže úplně upřímně řečeno, to všechno nemůže fungovat. Protože to nemá nic společného s tím koordinačním nařízením. Ještě bych se Eh, ráda zeptala kolegyně Lin, jak si myslí, že ti poskytovatele zdravotní péče mohou požadovat eh, opravdu náklady, které vydali, pokud eh, ten pacient zaplatí pouze to, co by zaplatil ve své členské zemi, kde je samozřejmě pojištěn. To prostě je možné jenom v případě, když dojde k nějakým kompenzačním mechanismům mezi členskými státy. A kdy tedy pojištění v jedné zemi zaplatí to, co pacient v jiné zemi nezaplatil. Jinak si to prostě neumím představit, jak to bude fungovat. A to je právě ten rozhodující problém. Zde je zakopený pes a my prostě chceme poskytnout právní jistotu pacientům, kteří se nechají ošetřit zahraničí. Samozřejmě chceme mobilitu pacientů, ale tenhle nerovný přístup k zdravotnickým službám, ten nemůžeme vyjasnit, právě proto, že pacienti v některých, v některých zemích musí platit předem. On potom pouze ví, pokud <clears throat> dostane eh, to proplaceno či nikoli, ale netýká se to těchto těch kompenzací. A to je prostě věc, kterou musíme vyjasnit. A ještě úplně poslední věc ten, ta problematika takzvaně inflow a outflow. Komise popisuje eh, problém je příliš velkého jaksi odlivu ze systému. A je zde vlastně systém komise a otázka, jestli je potřebná autorizace předem protože pak je také potřeba mít nějaký systém, který by se zaměřoval na ten takzvaný inflow. A na tenhle problém zatím nikdo asi nemyslel, kromě mě. Ale já vím, že v mé zemi se nechává ošetřit celá řada pacientů ze zahraničí. Zatím to nevedlo k žádným problémům, ale to se může změnit, protože ve chvíli, kdy ta mobilita pacientů bude jistější, tak jistě ty počty se zvýší. A proto prosím eh, zpravodaje, aby nezapomínal i na můj pozměňovací návrh, který se eh, právě zabývá otázkami eh, takzvaného přílivu a odlivu. <laughs> To byly tedy ty jednoznačné nejdůležitější otázky, kterým se musíme věnovat a určitě se tomu budeme věnovat i na dalším neformálním zasedání a eh, pane předsedo, já bych byla velmi ráda, kdybyste vy a sekretariát se věnoval otázce příslušnosti našeho výboru, tak abychom věděli, kam se můžeme obrátit, eh, k čemu můžeme předkládat pozměňovací návrhy a co nám nepřísluší. Ano, mnohokrát děkuji. Eh, to bylo poměrně kritické stanovisko. Dobře, že máme dost času na to, abychom si to prodiskutovali. Doufám, že k tomu eh, budeme mít dost odpovědí. Nejprvní odpověď by mohl poskytnout náš sekretariát. Panosi, jak to vypadá, jak to vypadá s nějakou tou potenciální pracovní skupinou? Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Abych eh, vysvětlil to, co říkala paní pan Lankr, což je velice na místě. Pan předseda spolu s předsedou IMCO požádal, aby byla vytvořena pracovní skupina, což nebylo přijatelné pro Envy. Chtějí volnější styl spolupráce mezi spravodajem a navrhovateli a následně eh, jsme nedosáhli dohody, co se týče jednotlivých článků nebo článků, které byly jasně definovány mezi jednotlivými výbory. Nicméně bylo řečeno, že autorizace byla poskytnuta eh, předsedy na základě posílené spolupráce v oblastech, které byly identifikovány eh, na základě žádosti, kterou poslal předseda. Potom jsme měli hlasování na výboru, nebo budeme mít hlasování na výboru, pošleme dopis eh, předsedovi Envy a požádáme, aby nehlasoval o konkrétních pozměvacích návrzích, které spadají do naší oblasti a bude se hlasovat o jiných pozměňovacích návrzích, které spadají do působnosti Envy. Dobrá, to byla přímá otázka na sekretariát a my nyní pokračujeme v diskusi. Paní Tomaševská, prosím. Bardzo dziękuję. Ja chciałam się odnieść także do tej kwestii. Mnohokrát, pane předsedo. Já bych také chtěla poukázat na kompenzační mechanismus, konkrétně na možnost léčby. A zde se vracím k pozměňovacím návrhům paní Lenkers 23, 35 a tak dále. Všechny pozměňovací návrhy, které se týkají otázky změn, kdy se mění eh, slovo similar na identical, čili podobný na identický. Ráda bych eh, chtěla vysvětlit, proč je to tak důležité. Nejsem lékařka, nepamatuji si podmínky, ale v Polsku například vznikl problém s dětmi, které neměly dostatečné pohybové vlastnosti a dovednosti musely být operovány, byly operovány v Německu a posléze se zjistilo, že stejná operace mohla být provedena i v Polsku. V důsledku toho Polsko a Polská zdravotní pojišťovna odmítla proplatit operace, které byly provedeny v Německu. Německé operace také následně obsahovaly rehabilitaci, ty děti se naučily posléze opět chodit, ale v Polsku tomu tak není. Eh, v Polsku je provedena operace, která je také velice nákladná. Konkrétně eh, bych chtěla poukázat na případ jedné osmileté holčičky, která prodělala tuto operaci, ale to bylo vše. Nedostala další léčbu a teď je příliš pozdě na jakoukoliv rehabilitaci. Ta rehabilitace nesmí být nějak odkládána. Takže definice, o kterých jsem mluvila v pozměvacích návrzích, jsou nesmírně důležité. Tato směrnice musí být jasná ve svých definicích a já bych chtěla poděkovat kolegyni Van Lanke za tento pozměňovací návrh, protože Tyto pozměvací návrhy by měly na pomoci k tomu, abychom přijímali dobrá rozhodnutí, až se bude rozhodovat o kompenzacích mezi členskými státy, o schvalování různých léčebných výdajů, které vznikly v zahraničí. Také si myslím, že je důležité zaměřit se na ochranu dat. Pochopitelně, když pacienti cestují přes hranice, lékaři potřebují ty potřebují mít k dispozici veškeré informace. Ale to jde možná nad rámec této směrnice. Sofín Dank. Děkuji. Otázky? Eh, takže má slovo kolega Bargetto. Ah, oh, Pardon, ještě se přihlásila kolegyně Synod. Prosím, máte slovo. Žádala jsem o slovo před několika minutami, ale teď jsem se znovu přihlásila o slovo. Jenom několik poznámek, které se týkají některých pozměňovacích návrhů. Mám trošku obavu. V případě pozměňovacího návrhu 46 také mě znepokojuje to, že výbor pro životní prostředí také má určité schvalovací pravomoci, protože například když jedeme do zahraničí za zdravotní péči, pokud bychom to získali v Irsku, možná to předběžné schválení nemůžeme obdržet, ale následně se to podaří a můžeme vycestovat za zdravotní péči. Takže v rámci celého toho procesu, a já budu stínová Um, zpravodajka ve výboru Envy, ta, ten, ta definice nebo ta koncepce předběžného schválení se tam opět dostává. Například v článku 47 se uvádí, že národní orgány musí učit, jestli vůbec ta léčba je k dispozici, což eh, dnes znemožňuje pacientům právě, aby jezdili do zahraničí, aby byly proplaceny zdravotnické náklady, které by bývaly dostali u sebe doma. Takže pokud eh, lidé chtějí, aby bylo možné, že pacienti obdrží léčbu, kterou potřebují, musíme být velice opatrní eh, s tím takzvaným předběžným schválením ze strany národních eh, orgánů, protože u nás v Irsku je to velice obtížné. Děkuji, paní Synod. Nikdo jiný se nehlásí, takže má slovo kolega Bragetto. Děkuji vám. Děkuji především všem kolegům za jejich příspěvky, které nám umožňují, abychom ještě detailněji a přesněji eh, ujasnili znění této směrnice. Vzhledem k tomu, jak byla vedena debata, kterou jsem sledoval velice bedlivě, je patrné, že se nám asi nepodaří vyřešit teď všechny problémy. Jedná se o první fázi. Bude to chtít nějaký čas. Pak se budeme zabývat revizí, budeme přemýšlet o nástrojích, kterými eh, uplatňovat jednotlivá práva či další aspekty tohoto rozsáhlého tématu. Mnoho z návrhů kolegyně Lin už jsou eh, obsaženy Eh, v textu, který já mám připravený. Eh, ohledně toho, co říká pan Van, paní Van Lanken, tak to už bude vyžadovat hlubší diskuzi, zejména to se pak týče těch kompenzačních mechanismů. A částečně i předchozí schválení eh, je trochu rozporuplné, protože někdo si přeje, aby bylo Eh, toto jasně povinné, jiný zase, aby eh, zde byla určitá vůle, eh, určitá flexibilita. Hovořil jsem s kolegou Bowisem neformálně a snažili jsme se najít určitou vyváženou pozici, abychom předešli jak nadbytečné volnosti, tak Eh, nadměrné rigiditě, která eh, by pak omezila možnost vyhledávání těch přeshraničních eh, zdravotních péčí. Já bych ale navrhoval neformální diskuzi hm, od zítřka, abychom se dohodli společně na těch citlivějších otázkách, které vyjadř, vy, vy, vyžadují neformální kontakt a také kontakt s kolegou Boysem, protože se jedná o aspekty, na kterých se musíme shodnout v jednotlivých výborech, které poskytují stanoviska. Kdybychom totiž mezi sebou v jednotlivých výborech neměli vyjasněné tyto, tyto sporné body, tak by celkový text také nebyl Eh, dostatečně soudržný a nepomáhali bychom pacientům. Přeju nám všem hodně štěstí v práci. Děkuji. Takže krásně využíváme čas pro debatu. Schválení této důležité myšlenky nás čeká 11.2. To znamená, 11.2. se tomu budeme muset věnovat u nás a potom v březnu to půjde na plenárku. Bod 5 byl zrušen, jak mi bylo řečeno, takže přecházíme k bodu 6. A to je zpráva o plánu Evropské hospodářské obnovy. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Elizabeth Moran je zpravodajkou, já jí rovnou dávám slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, toto je zpráva z vlastního podnetu, tak jak jste sám uvedl. Téma je nesmírně důležité, protože v této zprávě zmiňujeme evropskou hospodářskou politiku pro obnovu, kdy se musíme stále ještě vyrovnávat s globální krizí, která zasáhla také evropskou ekonomiku, čili tato globální ekonomie zasáhla všechny významné ekonomiky, má neblahý dopad na pracovníky a pochopitelně náš výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti se musí zapojit do této diskuse. Toto je centrální téma naší práce. Takže velice stručně. Chtěla bych pouze schrnout tři hlavní osy tohoto evropského plánu hospodářské obnovy. Takže máme tři základní oblasti, na které se musíme zaměřit. Jednak máme ten lidský aspekt, pracovní sílu, která je součástí tohoto plánu. Já bych, eh, pan předseda žádá jenom ty, kteří opouštějí místnost, aby byli tiše, protože než slyšíme paní Morin. Děkuji, pane předsedo. Čili tento evropský plán hospodářské obnovy se zaměřuje na tři oblasti. První oblast se zaměřuje především na lidský faktor, na pracovní sílu, zaměstnanost. Druhá oblast, kde se objeví nejrůznější opatření, se snaží zlepšit finanční a správní záležitosti, takže je to spíše o té takzvané operační části eh, evropského systému, který by měl zajistit také obnovu. A třetí osou tohoto plánu obnovy jsou konkrétní sektory které budou nesmírně důležitou doslova pákou pro hospodářskou obnovu v Evropě. Takže tyto tři hlavní osy chtějí také dosáhnout důležité cíle. V první řadě je to otázka zaměstnosti. Musíme podpořit zaměstnanost. Zde se zaměřujeme především na lidi, kteří jsou nejzranitelnější, kteří nemají tolik dovedností kteří mají slabé postavení na pracovním trhu a zde bychom chtěli úzce spojit tento cíl, to znamená těchto pracovníků, kterých se může dotknout hospodářská krize, eh, s cílem zainvestování do těchto pracovních míst ze strany eh, Evropy. Čili je důležité, abychom zainvestovali do lidí, abychom zainvestovali především do školení, kvalifikací, která jsou určená pro pracovní sílu. Takže máme k dispozici globalizační fond, který vznikl právě k tomuto účelu. Na návrh paní Bašlo vznikl tento takzvaný globalizační fond a můžeme využít tyto finanční prostředky, abychom se mohli zaměřit na školení, abychom zvýšili kvalifikaci pracovní síly v Evropě. Opět, ještě ve stejné oblasti, kdy chceme zvýšit lidský potenciál, Evropský plán na hospodářskou obnovu se snaží snížit náklady v případě nízkých příjmů, čili chceme opět zvýšit kvalifikaci mezi pracovníky. Za druhé je důležité, abychom zlepšili administrativní a finanční zprávu a záležitosti. Musíme například zlepšit přístup podniků a společností a to díky práci se Evropské investiční banky, finanční pomoc, která je poskytována především malým a středním podnikům, ty trpí nejvíce v dobách hospodářské krize a potom je to také otázka půjček, které jsou poskytovány malým a středním podnikům a opět tyto půjčky plynou z Evropské investiční banky. Takže v prvním případě půjčky je to 30 miliard a navýšení o 1 miliardy v případě půjček. Chceme také zjednodušit a zlepšit přístup k těmto podporným mechanismům, které jsou poskytovány podnikům, opět zaděska administrativní zprávy, finančního přístupu Chceme snížit administrativní zátěž podniků, aby mohli pružně a rychle reagovat na danou situaci. Doufám, že se nám to podaří. V podstatě podniky by měly získat pomoc během tří dnů. Doufám, že se nám tohoto cíle podaří dosáhnout. Je to nesmírně ambiciozní cíl. Také zde existují opatření pro tzv. mikropodniky, velice malé podniky. Měli bychom pomoci vzniku soukromých podniků, které mají velice malý kapitál. To je velice důležitá součást tohoto Evropského hospodářského plánu obnovy. Co se týče konkrétních sektorů, tak první skupina sektorů se týká především nových investic. Musíme zlepšit evropskou infrastrukturu, čili potřebujeme investice do dopravy, do nových technologií, abychom zajistili tohoto cíle. Chtěli bychom vytvořit velké projekty. Některé tyto projekty už jsou připraveny, už jsou v podstatě před zahájením a to vytvoří následně další projekty, pokud bychom nespustili tyto projekty, vzniklo by ohromné spoždění, ale musíme zajistit, aby tady byl velký stimul, abychom mohli spustit tento velký plán, abychom také urychlili využití prostředků z Evropského sociálního fondu, abychom tím urychlili eh, další vývoj projektů, které možná v tuto chvíli jsou trochu pomalejší a teprve se pomalu rozjíždí. Takže v první řadě musíme zrychlit velké projekty Eh, pro vznik nové infrastruktury v Evropě a za druhé, co je také důležitým sektorem, což bude znamenat také zlepšení pro budoucí ekonomický vývoj a zcela jistě to zajistí lepší inovace. V současné době musíme zlepšit efektivnost v oblasti budov. Stavebnictví v podstatě v tuto chvíli velice trpí po celé Evropě musíme vdechnout nový život do sektoru stavebnictví, ale musíme také pamatovat na životní prostředí, na energetické úspory, takže musíme sice zajistit vývoj, ale musíme především zlepšovat eh, tento sektor z hlediska budoucího vývoje. Dalším, bez pochyby velice důležitým sektorem, kde musíme podniknout určité kroky, a zde bychom neměli selhat, se týká oblasti vývoje a výzkumu. Pochopitelně výzkum je nesmírně důležitý. Primární výzkum musí být koordinován v rámci celé Evropy, musíme používat společné cíle, společné postupy, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že musíme podpořit také další investice do takzvaného aplikovaného výzkumu, protože tento typ výzkumu z krátkodobého hlediska bude přinášet nové výrobky, nové inovace pro naše podniky. Čili zde bychom měli podpořit vše, co se týká tvořivosti, inovací, ale i vzdělávání. A to vše bude probíhat pod záštitou tohoto Evropského plánu hospodářské obnovy. Až pomine tato krize, tak zde budeme mít ohromný potenciál pro inovace v Evropě. To bude klíčem tomu, abychom se navrátili na globální scénu a těch několik sektorů, které jsem zmínila, v první řadě automobilový průmysl, to je sektor, který potřebuje velice silnou podporu v této chvíli. Především podporu, co se týče nových technologií a také určitých očekávání, která se objevují v tomto sektoru, protože musí být zajištěny změny, kdy se podíváme, jakým způsobem produkuje automobilový průmysl. Musíme to spojit eh, s otázkou diverzifikací energií, ochrany životního prostředí. Všechny tyto otázky jsou nesmírně důležité. Musíme také využít finančních nástrojů, abychom k tomuto účelu podpořili automobilový průmysl. A na závěr bych ještě ráda zmínila internet. Měli bychom vytvořit vysokorychlost, vysokorychlostní internet, který v rámci celé Evropy umožní zajištění ekonomických činností, výzkumných činností, čili zajistí další pokrok. Musíme také pamatovat na to, že máme investice do jednotlivých sektorů, ale zcela jistě největší pokrok zajistíme, když budeme investovat do lidí, když zvýšíme jejich kvalifikaci, znalosti, dovednosti. Musíme také fungovat eh, ve smyslu sociální solidarity. Opět eh, jsme velice omezeni v tom, co můžeme dělat. Máme málo času, ale Jakmile se začneme bavit o školení, vzdělávání, změně kvalifikací, o podpoře nových eh, profesí, jakmile se začínáme bavit o těchto věcech, tak musíme také hovořit o určitých termínech a nějakém časovém harmonogramu. Eh, to vše vyžaduje hodně času a bohužel toho času tolik nemáme. Čili tento plán by se měl zaměřit na tyto sektory a zcela jistě náš výbor by se měl zasadit určité konkrétní kroky. Děkuji a nyní má slovo pan Duros de Rosa, prosím. Děkuji. Děkuji. Vůbec, nečekal, že dostanu slovo jako... Eh, vůbec jsem nečekal, že dostanu slovo jako první. Um, kromě, i přesto, že to je tedy pouhé stanovisko, tak je to jedno z nejdůležitějších témat, kterým jsme se věnovali v posledních pěti letech. Je to úplně bezprecedentní situace, protože si myslím, <clears throat> že eh, zatím vůbec nemáme žádné signály, že ať jeden členský stát či vláda jednoho členského státu by eh, už měla tuto krizi nějak pod kontrolou, že by věděla, jak to přesně řešit. Takže to je opravdu velmi důležité téma. A my zde v našem výboru bychom měli zdůrazňovat nejen vytváření nových pracovních příležitostí, ale i udržení stávajících příležitostí pracovních samozřejmě potřebujeme růst, ale lidé taky musí mít možnost, aby i nadále měli schopnost eh, eh, utrácet. Eh, a členské státy by se tedy určitě neměly snažit nějakým způsobem zbavovat lidi této možnosti. Takže uh, to mě dostává k otázce flexikurity. Já si myslím, že v tuto chvíli by to asi bylo špatným signálem. Řada pracujících v Evropské unii si nějakým způsobem asociuje flexikuritu s nejistotou. Nikdo neví, jestli ještě zítra bude mít práci, jestli budou moci splácet hypotéku, jestli dostanou vyplacen důchod. Takže v tuto chvíli nějak eh, tlačit na flexikuritu by byl určitě špatným krokem. To je prostě krok, který mm, můžeme podnikat v době rostoucí ekonomiky. Já si tedy myslím, že bychom více měli zdůrazňovat potřebu Eh, udržet, aby si lidé udrželi své, svá pracovní místa, aby měli možnost utrácet peníze, které mají. A my bychom měli ukázat či jasně říci, že jsme si vědomi toho, že třeba řada důchodů jsou v, je v ohrožení. To se týká tisíců lidí a já si myslím, že bychom se tomu měli věnovat mnohem dramatičtějším způsobem, než to děláme nyní. Děkuji. Eh, děkuji. Další je paní Synod, prosím. Eh, jenom dvě takové drobné připomínky, které se vztahují jednak k zaměstnanosti a k sociálním věcem podporuji kolegu v tom, že musíme podpořit eh, uchovávání stávajících pracovních příležitostí, ale také potřebujeme nové modely pro vytváření pracovních příležitostí. Když dochází k velkým ztrátám eh, pracovních míst, tak eh, dochází také k velkým platbám odstupného a podobně. Takže řada vlád se to potom snaží nějakým způsobem zdanit tyhle ty od tohleto odstupné a já si tedy myslím, <clears throat> že tam, kde lidé dostanou eh, nějaké odstupné či nějaký, mm, eh, nějakou platbu za odchod do předčasného důchodu, tak by měli mít možnost eh, tyhle ty finanční prostředky věnovat třeba různému přeškolení a podobně. Neměli bychom každopádně lidem tu, tyto peníze brát, protože to třeba může být jediná jejich příležitost, jak se rekvalifikovat. A pokud ví, že dostanou nějaký takovýhle balíček odstupného a že z toho budou muset zaplatit velké daně či že jejich druhá možnost je, eh, aby, si, tedy, aby to eh, věnovali na získání nového pracovního místa, tak asi budou mít, eh, budou ochotnější třeba zakládat nějaké malé a střední podniky tím bychom vlastně stimulovali nové pracovní příležitosti, nové, vznik nových podniků. Další věc, když rozpočty jsou napjaté, tak eh, vždycky přichází o práci ti nejzranitelnější. A my tady nesmíme zapomínat na to, že eh, řada služeb se také ruší, což může mít dopad třeba na eh, osoby s postižením a podobně. Takže je velmi důležité nějakým způsobem nechat ekonomiku v pohybu pokud eh, se opravdu seškrtá spousta služeb, tak to není dobré, protože to právě bude mít obrovský dopad na zranitelné skupiny. A zároveň to také znamená konec pracovních příležitostí. Takže eh, by stálo za to, abychom nezapomínali v rozpočtech na ty zranitelné skupiny. Děkuji. Nyní má slovo paní Tomaševská. Bardzo dziękuję. <clears throat> Ja chciałam podkreślić, że dochód... Děkuji. Chtěla bych zdůraznit skutečnost, že peníze, které eh, dostávají tito potřební, odpovídají eh, potřebám, poptávce na pracovním trhu. Takže čím větší je tato poptávka, tím víc roste trh. Čím eh, více peněz mají pracující ve svých kapsách, tím více mohou investovat, tím hm, my posilujeme eh, poptávku. Pokud mít málo peněz, eh, tak budeme poptávku brzdit. Je třeba toto zdůraznit ve zprávě. Co se týče loděnic v Polsku, Evropská komise se rozhodla, že loděnice zavře, došlo k propouštění mnoha lidí a Polsko teď nakupuje plavidla v Ázii. A polští pracovníci dostávají um, pomoc v nezaměstnanosti. V podstatě jsou tedy placeni za to, aby nedělali nic a není tam ekonomická činnost. Když se přijímají takováto rozhodnutí, je třeba si uvědomit, jaká, eh, jaké to bude mít důsledky. Zejména v takové době, jako máme teď, když je mezinárodní krize. <clears throat> Eh, Děkuji já mám otázku na spravodajku. My v Německu máme takzvané ochranné deštníky, ale v tyhle ty dešníky jakoby jsou výhodné třeba pro banky či pro podniky, ale pracovníci velmi často říkají, jakoby se na ně zapomnělo. A tady vlastně jde o jakési opatření, aby stát zajistil, že je možné eh, poskytovat zaměstnání na krátkou dobu, <clears throat> které vlastně nějak překlene určité období a kdy mm, se také může pracovník nějakým způsobem rekvalifikovat. Eh, často se také ukazuje, že mm, v určité chvíli dojde k jakémusi nedostatku kvalifikovaných pracovníků. A potom během eh, francouzského předsednictví bylo navrženo, že bychom měli mít eh, nějakou vlastně hospodářskou koordinaci, jako si hospodářskou vládu. Řada, řada vlád se na to ale dívala poměrně negativně, včetně mé země. Já si ale myslím, že je velmi důležité říci, že v téhle krizi jsme tedy postupovali společně evropsky a e, já si přece jenom myslím, že e, to bylo správné mít e, nějakou takovou tu společnou hospodářskou vládu, ale Angela Merkelová říkala, že tedy takhle jednoduché to není, že je potřeba to nějakým způsobem koordinovat společně, takže možná přeci jenom to bylo také určité řešení. Thank you very much, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Paní zpravodajko, mnohokrát děkuji za návrhy, které jste přednesla. Chtěl bych také poděkovat za otázky. Tato diskuse přichází skutečně v pravou chvíli. Evropská ekonomika trpí, pocit, sebedůvěra, ta je nízká ve všech sektorech, ať už je to automobilový průmysl, stavebnictví, jiné sektory. Pochopitelně to určité sebevědomí je velice nízké, ale když se díváme na celou situaci, tak pracovní trhy budou zcela jistě dále ještě ovlivňovány tímto ekonomickým zpomalením. Například minulý týden jsme se podívali na krátkodobé nebo střednědobé prognózy v komisi, které to také jasně poukazují. Eh, snižování důvěry na straně spotřebitelů je v tuto chvíli už velice nízká, bude se dále ještě zhoršovat v průběhu letošního roku, možná se to projeví i v příštím roce, takže návrhy které jsme učinili a které jsme také probírali v tomto výboru, kdy se snažíme řešit otázky sociální inkluze, eh, rychlejšího uvolňování finančních prostředků, eh, podpora zaměstnanosti pomocí strukturálních fondů, ale dále také otázka flexikurity ze strany komise. Podle našeho názoru flexikurita je velice silná politika, kterou musíme podpořit například lidé, kteří mají stálý, eh, stálou pracovní smlouvu, tak také mohou být ovlivněny. Je to otázka celoživotního vzdělávání, různých eh, benefitů a tak dále. Ale v celé řadě zemí se to může změnit. Důležité je, aby lidé měli práci, aby zůstali v práci, například snížení pracovní doby je možnost, ale důležité, aby lidé zůstali v pracovním procesu Musíme se podívat také na opatření v jednotlivých členských státech, eh, které jsou zakotveny do tohoto plánu hospodářské obnovy, abychom nezhoršovali poptávku nebo abychom nebránili dlouhodobým reformám. Také to bude mít dopad na eh, rozpočet, eh, fiskální opatření, čili musíme zavést opatření, která jsou účinná a také nákladně efektivní. Čili to je vše v souladu s tím, co dělá komise. Vaše kroky jsou také správným směrem, takže se těšíme na další spolupráci v období této krize. Eh, Děkuji. Eh, Bernard, nějak jsme vás přehlédli, ale přeci Francii přelíž nemůžeme, takže máš slovo. Eh, já se chci omluvit, myslel jsem, že jsme si porozuměli, ale jenom jste mě neviděl. Především chci poděkovat paní kolegyni za velice kvalitní práci. Chtěl bych říct, že si musíme uvědomovat, jaká je situace. Je mimořádně závažná. V průběhu tohoto roku a pravděpodobně i roku příštího v našich zemích Eh, bude nezaměstnanost na takové úrovni, kterou už jsme po mnoho let neviděli. To si tedy musíme uvědomovat a pokud nezačneme záhy jednat, protože teď se v podstatě diskutuje o, o tom, jaké barvy Eh, mají mít záchranné pásy, ale už eh, jsme došli do okamžiku, kdy se nám celá loď potápí. Je tedy třeba jednat, jak jsem říkal. Je potřebujeme například i budovat nová pracovní místa, pokud to bude možné. A to vyžaduje obrovské úsilí eh, v oblasti vzdělávání, školení pracovníků. A další téma se týká flexikurity. Já si myslím, že všichni, kdo hovoří pozitivně o flexikuritě, jsou ti, kdo mají zajištěnou práci, neboli tedy uh, jsou ve veřejných službách nebo státních službách. Pracovníci eh, ve všech našich zemích mají obavy a my bychom se měli snažit eh, ne, neprobudit paniku. Měli bychom se zaměřit na malé a střední podniky, protože právě ty vytvářejí nová pracovní místa. Pokud se o to budeme snažit, tak můžeme navrhnout takové systémy, které budou umožňovat malým středním podnikům vytvářet například dvě pracovní místa bez sociálního zatížení hm, na jeden tento malý nebo střední podnik aby mohla probíhat další nebo nová činnost v rámci tohoto malého podniku. Další téma. Kdyby eurozóna si mm, zahájila jakousi eh, iniciativu solidarity, tedy půjček v jednotlivých členských státech, bylo by to dobré. Proč to navrhuji? Ratingové agentury už snížily Eh, známku některým členským státům. A to bude působit stále více potíží. Čem eh, do si budou chyzí půjčky. Proto by bylo dobré mít společnou strategii. Děkuji, Bernarde. A na závěr ještě předávám slovo naší zpravodajce Elizabeth Moran, prosím. Euh, Děkuji. Já jsem s velkým zájmem sledovala celou tuto diskuzi. Mnozí z vás zdůrazňovali potřebu důvěry, potřebu Mm, podporovat důvěru mezi obyvatelstvem. Hodně jste hovořili o různých eh, názorech a stanoviscích. Nicméně já si myslím, že tato důvěra, ale já jsem to nezdůraznila, to je pravda, ale jsem v to přesvědčena, že tato důvěra mm, souvisí s eh, dialogem se sociálními partnery. Musí tedy být vůle znovu rekvalifikovat personál, přeškolovat zaměstnance a to lze jen ve spolupráci se sociálními partnery. Hovořili jste o tom, že se nepoužila slovo flexikurita. Toho jste si určitě všiml, že jsem to nepoužila ve své první prezentaci. Schválně jsem to neřekla, já si to uvědomovala, protože si myslím, že krize, které čelíme, nás vede k tomu, abychom jinak uvažovali o e, práci, o zaměstnanosti a o všem, co může být e, jakousi inovací. Jak bychom mohli reagovat novým způsobem, jak bychom mohli eh, podporovat nové formy zaměstnanosti. Mohu se podepsat po to, co řekla paní Synod o zaměstnanosti a o vytváření nových pracovních míst. Myslím, že až vyjdeme z této krize, po Eh, všech těch problémech, které zde budou s nezaměstnaností, o kterých se zde hovařilo, tak už tu nebudou eh, stejné, stejná pracovní místa, eh, bude jiná kvalifikace v jednotlivých podnicích. Proto se na to musíme připravit, ale musíme jednat rychle. Musíme se tedy zaměřovat na vývoj zaměstnanosti, vývoj zaměstnání jako takových, musíme se zaměřovat na investice, na posilování důvěry, na hledání nových řešení, o kterých eh, zde mnozí z vás hovořili. A také komise jasně vyjádřila, že je třeba udržet zaměstnance Eh, snažit se, aby lidé nestráceli práci, musíme se tedy neustále snažit adaptovat, eh, na to musíme spolupracovat eh, společně mezi institucemi. Děkuji všem za příspěvky do diskuze. Mnohokrát děkuji. Očekáváme, že debatu o pozměňovacích návrzích povedeme 10.2. a 11.2. budeme hlasovat. Eh, Jan Anders určitě souhlasí, že teď končíme tenhle bod na pořadu jednání a přecházíme k sedmičce. Eh, slovo bude mít Gabriela Kretu, která se věnovala také velmi důležitému tématu a je to Evropský fond pro regionální rozvoj, sociální fond a fond održnosti. Prosím. Stimați colegi, este vorba de o cerere de aviz conform. Vážení kolegové, děkuji. de finanțare în cazul uh, Fondului Social European, Fondului European de Dezvoltare Regională. Text, který se má týkat nového nařízení, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj, ustanovení týkající se finančních řízení. Toto je legislativa, která se týká také plánu hospodářského obnovy, o kterém jsme se právě bavili. Členské státy podporují jednomyslně tento návrh. A co je v tomto návrhu důležité? Evropská investiční banka a Evropský investiční fond se mají zapojit do implementace tzv. operačních programů. Také tedy jsou velice důležité změny, které se týkají výdajů, legitimních výdajů předběžných pladeb a ustanoví se také nové stropy u těchto předběžných pladeb. Dále je to otázka financování půjček. Tady se zvýší ty obálky půjček, které se budou vyplácet členským státům a myslím si, že celkově se má zlepšit postup při poskytování financí, čili ten finanční dopad celého toho balíčku bude 6,3 miliard euro. Chceme tedy umožnit tento postup. Nicméně tady máme určité výhrady. Ty výhrady nejsou uvedeny v tomto textu, nicméně bych se o nich ráda zmínila. Je nesmírně důležité, aby tyto fondy byly uvolněny uvolněny mnohem snadněji, čili je důležité, abychom dosáhli všech cílů, které jsme si naplánovali. Co se týče fondu soudržnosti a také financí, které jsou poskytovány pro pracovní trhy, tak je velice důležité především v budoucnosti a také v kontextu stávajících krize, abychom podpořili malé a střední podniky, abychom také využili maximálně místních zdrojů, to jsou nesmírně důležité cíle. Nicméně tento návrh je eh, takzvaná hozená rukavice, protože je to návrh, pomocí kterého můžeme dosáhnout našich cílů, nicméně problém je v tom, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak ten celý trend se bude vyvíjet, čili to je velice důležité pro náš výbor. Je tady určitý precedens, který zde vznikl, který bude mít také vliv na budoucnost. V minulých iniciativách, které byly podpořeny tímto výborem v oblasti sociálních otázek, jsme řešili určitými problémy, protože nám bylo řečeno, že tady nemáme právní rámec pro některé z našich iniciativ. Nicméně poté, co byl schválen tento návrh, tak budeme mít naprostou jistotu, že tam, kde je politická vůle, tak tam také existuje právní rámec. Já si myslím, že takto bychom měli v případě tohoto návrhu postupovat. Schwieriger Name, tolle. Maria pana Matopulu eh, s poměrně komplikovaným jménem, ale hned vám dávám slovo. Prosím. Děkuji. Gratuluji zpravodajce za to, že říkala, že by mohla akceptovat toto společné stanovisko. Já si myslím, že bychom určitě mohli společně postupovat eh, ve vzájemné důvěře. Protože u kontroly rozdělení nemůžeme vždycky mít přístup k těm informacím, které potřebujeme. A já si myslím, že tady bychom měli vyzvat členské státy k tomu, aby se podíleli na spolufinancování, aby ty fondy opravdu využívaly, aby nezůstaly všechny tyhle ty prostředky nevyužity. Také bychom měli podporovat členské státy v tom, aby využívali tedy spolufinancování a aby postupovali transparentně a tyto finanční prostředky samozřejmě také, aby je spravovali řádným způsobem pro dobro eh, evropských občanů. Mnohokrát děkuji. Já, pokud se nemýlím, tak Řecko včera oslavilo nový rok, takže já vám teď eh, přeji všechno nejlepší do nového roku. Eh, teď má slovo Tomas Bender z DG Regis komise. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Pane předsedo, děkuji eh, také zpravodajce. Eh, děkuji vám za to, že předkládáte tenhle návrh. My si myslíme, že ten návrh je důležitý, který by měl rychle vést k tomu, aby se finanční toky do členských států urychlily a zvýšily a aby to také vedlo k tomu, že se zvýší finanční toky pro ty, kteří realizují některé projekty. Mm, říkali jste, že jste trošku eh, nespokojeni s tím, že to probíhá mimo vaši kontrolu. Já si myslím, že zas tak špatné to nebude, protože ty programy, které máme s členskými státy, které jsme změnili, Mm, se vlastně ve smyslu tohoto nařízení nemění a ty programy musí i nadále být plně transparentní a musí být implementovány členskými státy a regiony plně transparentně. Takže to prostě nic nezmění na parlamentní kontrole. Zde se vlastně nic nestratí. A také si myslím, že eh, co se týče tedy eh, změny třeba nařízení o tom eh, fondu, eh, regionálním fondu, že se jistě nějakým způsobem na tom dohodneme tak, abychom ty změny mohli implementovat v členských státech co nejrychleji. Děkuji. Děkuji, pane Bende. A teď ještě závěrečné připomínky zpravodajky. Prosím, máte slovo. Ehm, mulțumesc, ehm, cu certitudine că noi înșine, ca deputați, reprezentăm cetățenii statelor membre și... S jistotou můžu říct, že my jako eh, poslanci reprezentujeme občany členských států a podpořím tuto iniciativu, protože si myslíme, že bude prospívat občanům. Je to obecná věc. Ehm, co se týče mm, celého postupu, víme, že tak vznikne precedens. Celá věc se může opakovat. Ale tentokrát jsme se do toho dali z jasných předem stanovených důvodů. Děkuji za podporu. Děkuji. Máme 21. Eh, ledna eh, termín pro překládání pozměňovacích návrhů. A tématu se budeme věnovat 11. února. Mnohokrát děkuji. Další bod je číslo 8, společná přistěhovalecká politika pro Evropu. Zde máme první výměnu a rada má slovo, prosím. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Cílem tohoto stanoviska, které bude posláno do eh, výboru pro uh, Jury a Libe. A je velice důležitá věc, protože se na základní politiku. Bylo to velice důležité téma ještě předtím, než vypukla krize, o to je to ale důležitější teď. Celý mm, tento systém imigrace spočívá v tom, že my budeme schopni absorbovat jejich eh, tok, jejich eh, začlenění do společnosti. Jde ale o snížení zhruba o 50 milionů, o které se má tedy snížit aktivní populace v Evropské unii do roku 2060. To znamená, eh, že my potřebujeme přistěhovalectví Víme, že Takovéto přistěhovalectví, které se později absorbuje do společnosti, je velice důležité pro naši ekonomiku, pro naši společnost. Je tu celá řada příznaků, že máme nedostatek pracovní síly a proto naším cílem bylo a je správně zvládat tok přistěhovalců. Nehledě na ekonomický potenciál a na možnosti, v níž se uskutečňuje eh, tento migrační tok, si musíme uvědomovat, že je třeba hledat ta správná eh, řešení, protože ne pokaždé eh, se, se nám daří vše řešit ideálně. Musíme tedy se zabývat právem na sociální zabezpečení, právem na bydlení, a dalšími právy, které mají přistěhovalci. Potom všechny odsuzujeme za nelegální práci, ale měli bychom si uvědomit, že nelegální práce postihuje zejména přistěhovalce a proto bychom si měli uvědomit, že musíme jednat. A musíme se zabývat také eh, pracovním závazkem na krátkou dobu. Musíme rozvíjet tedy náš ekonomický systém s ohledem na další vlivy, které tu jsou. To ale není všechno. Spousta řešení se nám nabízí. Ehm, je třeba, abychom využili potenciál, který tu je, protože je tu mnoho sociálních skupin, například žen a mladých lidí, eh, kteří mají velké potíže s nezaměstnaností, eh, ekonomiky okolo Evropské unie, zejména na jihu, eh, tedy ve Středomoří, ehm, z, z afrických subsaharských oblastí, trpí velkými potížemi. Proto musíme se snažit eh, pomáhat těmto oblastem. Ano, samozřejmě je třeba nejdříve zajistit bezpečnost, to je pravda, ale musíme se také uvědomovat, že jak Evropa, tak Eh, ty další země, africké země, mohou mít výhodu eh, z přistěhovalectví. A proto je třeba tyto výhody podporovat, tyto vzájemné výhody. Eh, snažíme se tedy reagovat na poptávku po pracovní síle, která je zde v Evropská unie. Ale kdo k nám přijíždí, jakou mají, jaké mají schopnosti, znalosti, vzdělání, formální i neformální. Evropská unie se snaží takto katalyzovat eh, své vlastní občany, ale totež bychom měli udělat i pro přistěhovalce. Myslím, že to by bylo užitečné, abychom eh, předešli tomu, že nebudeme vědět o mnoha kvalifikacích a schopnostech, eh, které mají přistěhovalci. I celoživotní vzdělávání musí být propagováno nejen mezi eh, občany EU, ale také musíme zaručit přistěhovalcům, aby mohli též mít snadnější přístup eh, k takovémuto celoživotnímu vzdělávání. A samozřejmě bychom měli usnadnit přístup do škol, aby se mohli snadno naučit jazyk země, ve které se nacházejí. Nejde tu jen o společenskou integraci, ale také základní kulturní integraci do daného prostředí. Na to všechno se zaměřujeme proto, abychom patřičným a správným způsobem aplikovali ustanovení platná v Evropské unii a to, aby všichni lidé mohli co možná nejlépe využívat svý schopností a znalostí, abychom předcházeli nelegální práci a abychom nakonec mohli být hrdi na to, že díky transparentnímu procesu tito imigranti mohou mít legální a zaplacenou práci. Pak je tu otázka hranic. Tu je také třeba zvážit. Hranice mohou působit frustraci obyvatelů mnoha třetích zemí. Mnozí přistěhovalci kladou velké naděje eh, ve svůj příchod do EU. Možná bychom se měli zaměřit eh, na přímé investice EU do jejich zemí, do těch třetích zemí. Měli bychom se snažit eh, u nich přímo rozvíjet eh, určitý typ očekávání, tedy v zemi původu těch přistěhovalců. Měli bychom tedy využívat prostředky, které už fungují, a to je síť EURES a podobné prostředky. Tato síť EURES by měla být dále rozšířena i na třetí země. A to proto, že tato síť umožňuje navázání kontaktů mezi eh, evropskými zaměstnavateli a kandidáty, kteří mají patřičnou kvalifikaci, patřičný profesní profil a pocházejí z jiných zemí. A také eh, je dobře, aby budoucí nebo hypotetičtí přistěhovalci věděli, jaké možnosti je tu mohou čekat, protože kdyby věděli, co je tu bude čekat, tak eh, možná, že by pokaždé eh, nenasedali na ty na ty čluny přeplněné a podnikali nebezpečnou cestu do Evropy. Takže ten systém EURES je velice důležitý nástroj, měl by být dále rozvinut, jak jsem říkala, a měli bychom spolupracovat se zvláštními středisky, která byla vytvořena v určitých imigračních bodech nebo také možná bychom měli spolupracovat s delegacemi Evropské unie ve třetích zemích. Toto všechno by mohlo být prováděno prostřednictvím jakéhosi poradenství, abychom tedy informovali o tom, jaké jsou nástroje, eh, které lze u nás využívat, ale také bychom my na druhé straně měli vědět, co se děje eh, v daných zemích. Měli bychom jasně těmto zemím ukázat, že my investujeme do těchto třetích zemí a Měli bychom ukázat občanům třetích zemí, že možná práce se nenachází jen u nás, ale možná i v jejich vlastní zemi. Takže když budeme využívat všechny tyto synergie a budeme vytvářet rovnováhu mezi jednotlivými politikami, bude to užitečné. Nicméně je to velice složité. Potřebujeme velice dobrou koordinaci. V současné době koordinace probíhá na národní, Evrop, na národní úrovni a evropské úrovni. Ale my máme dojem, že by bylo třeba začlenit do koordinace i jiné úrovně, především tedy regionální a místní. Potřeba pracovního trhu souvisí e, s tím, jak vypadá místní pracovní trh e, nebo regionální pracovní trh. Takže je třeba, abychom byli v užším styku s regionální skutečností, abychom viděli potřeby a požadavky na pracovní trh, které jsou v jednotlivých regionech je třeba dokázat toho, aby eh, přistěhovalci byli integrováni co možná nejlépe. A s tím souvisí sociální soudržnost. Už o tom mnozí přede mnou hovořili. Jedná se především o eh, různé pomocné eh, služby, asistenční služby, jazykové služby, které budou umožňovat i spojování rodin, ne ne pokaždé eh, mají přistěhovalci chuť nebo odvahu se obrátit na místní úřady. Nevědí například, eh, jak nejlépe začlenit děti do školství, které je eh, v evropské zemi, kde jsou teď usazení těto přistěhovalci. Je pravda, že to už jsou země, které mají určité vztahy, sousedství, ale je třeba pomáhat všude přistěhovalcům, protože ti mohou mít například problémy kulturního typu, mohou mít problém se školstvím, protože nevědí, jak tedy poslat děti do školy, jaké školy mohou jejich děti studovat. A proto je třeba, abychom koordinovali v jednotlivých členských státech takovéto činnosti. Když se hovoří o společné imigrační politice, nesmíme zapomínat, že se jedná o řadu různých nástrojů a dokumentů, ale bez společné asilové politiky, která bude opravdu účinná, se nám těžko podaří dosáhnout skutečné společné imigrační politiky. Potřebujeme tedy společný základ. Eh, mnohokrát děkuji paní Mandejře. První na seznamu řečníků je Maria, prosím να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μετάφραση γιατί η ελληνική μετάφραση είχε... Děkuji, Tomasi. Jenom bych se chtěla ujistit, že je opravdu tlumočení do řečtiny, protože na konci byl nějaký problém s tlumočením do řečtiny. Είπε πολύ περισσότερα στην ανάλυση της από όσα γράφονται. Dobrá. Dnes kolegyně řekla vlastně mnohem více, než se objevilo v tom návrhu stanoviska. Zatím je to pouze návrh stanoviska, který předkládáme pro výbor LIBE, který zpracovává tuhle zprávu z vlastní iniciativy, co se týče tedy návrhu komise. A e, nás tedy všechny těší, že společná přistěhovalecká politika pro Evropu e, má tedy nějaký takovýto návrh stanoviska. E, E, my ale víme, že už padla celá řada jiných rozhodnutí. Právě i na tomto výboru jsme například měli stanovisko k takzvané Blue Card, k té modré kartě. A možná ještě budou padat další návrhy, které budou patřit do téhle oblasti. Teď myslím třeba na společné rozhodnutí, které se vztahuje k pěti fondům, které by měly podporovat tuto společnou přistěhovaleckou politiku. A já si myslím, že bychom se tady měli zamyslet třeba nad tím, nakolik tyhle finanční mechanismy budou nápomocné pro to, aby poskytovali větší pomoc a aby umožňovali větší zaměstnanost či vytváření pracovních příležitostí pro při, přistěhovalce. Spravodajka právem poukázala také na to, že zde hrají roli i bilaterální vztahy. tyto bilaterální vztahy by mohly přispět k tomu, že tato politika přistěhovalectví bude mít trošku humánější podobu než v současné době. Dnes má takový image, kdy v podstatě vůbec eh, ta politika si nezaslouží toto jméno. Eh, přistěhovalci jsou zatím velmi často využíváni. Dokonce v jedných francouzských novinách dnes byl článek o tom, že přistěhovalci opouštějí města, což vlastně znamená, že nám budou chybět pracovní mm, síly. Já si tedy myslím, že opravdu potřebujeme tuto společnou politiku. Já si myslím, že je také velmi důležité, abychom předložili z tohoto výboru nějakou stanovisku, nějaké stanovisko, protože eh, pro nás je velmi důležité, abychom docílili zaměstnanost těchto osob. Myslím si, že se nám podaří doplnit ještě některé věci pomocí pozměňovacích návrhů, že tady nejde jenom o uznávání kvalifikací, což je samozřejmě velmi důležité. Eh, je potřeba, aby ty lidské zdroje byly uplatňovány správně podle těch kvalifikací, které někde získali, ale pak se musíme také věnovat otázkám sociálního zabezpečení těchto osob. Hmm. Ještě bych se vrátila Eh, si tak, jak vypadalo v minulosti. To bylo vlastně na základě jakýchsi bilaterálních dohod a tam bylo možné nějakým způsobem regulovat eh, třeba právě otázku sociálního zabezpečení. I Německo může předložit dobré příklady z minulosti. To se týkalo tisíců pracovníků, které, které Německo přijalo ze zemí, které dnes vlastně už patří do Evropské unie, zejména tedy na jihu Evropy. A to jsou dobré příklady z, budoucnosti, z minulosti, které bychom určitě mohli využívat pro přípravu eh, další postupů. Eh, děkuji. Eh, dneska tady úplně vládnou ženy. Nejprve jsme měli zpravodajku, teď Maria, teď ještě nás čeká Elizabeth Gabriela Rys, takže nejprve Elizabeth, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že všichni vítáme skutečnost, že evropská míra regulací v oblasti migrační politiky se v tuto chvíli vyvíjí. Rád bych stručně poukázala na odstavec 4 a 7. Ráda bych se zeptala paní navrhovatelky, Proč je zde odkaz na celoživotní vzdělávání a ne na celoživotní školení doslova? Myslím si, že školení je širší pojem než nějaké technické odborné vzdělávání. A další, druhá věc, kterou jsem chtěla říci. Chceme zajistit koordinaci také se zprávou, která působí na místní, regionální úrovni, protože právě pokud máme decentralizaci, tak hlavní odpovědnost spadá na tu místní a regionální úroveň. To znamená, že tato koordinace by neměla probíhat pouze v oblasti zaměstnanosti, ale také v oblasti školení odborného vzdělávání. Takže Pane předsedo, to jsou malé pozměňovací návrhy, které bych chtěla navrhnout. Děkuji. Nyní Gabriela Kretu, prosím. observací de ordin mai general. La nivelu Unii Europene elaborăm adesea politici sectoriale. Chtěla bych říct něco obecně. V Evropské unii často máme velice konzistentní sektorové politiky, ale tyto politiky vzájemně nemusí být zas tak konzistentní. Já si myslím, že to je právě dobrý příklad. Musíme tedy jasně rozlišovat mezi dvěma věcmi. Jedna věc je, aby imigranti měli přístup na trh práce a druhá věc je, abychom zacházeli e, s touto otázkou stejně v jednotlivých členských státech, abychom stejným způsobem respektovali lidská práva. Je naším cílem, abychom vytvořili hospodářskou soutěž v oblasti imigrantů a evropských občanů, aby tyto dvě skupiny soutěžily o pracovní místa a nebo tady vzniká nebezpečí, že naši nejtalentovanější lidé mohou odcházet. Já si myslím, že to právě ten druhý případ, který zde podporujeme. Když se na to podíváme v kontextu hospodářské krize a e, když se podíváme na problémy se zaměstnaností, tak nechceme, aby nám tady nějak bránili přestěhovalci, nicméně naše politika musí být vždy konzistentní. Uh, yes, thank you very much, uh, to the Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce, několik věcí. Pochopitelně souhlasím s tou všeobecnou imigrační politikou, celou řadu let se touto otázkou sama zabývám. Vím, že tady bude určitá rezistence v jednotlivých členských státech právě kvůli ekonomické krizi. To musíme mít na paměti, lidé přicházejí o práci, čili vznikne mnohem větší rezistence při nalézání společné politiky v Evropské unii. Nicméně musíme se ubírat tímto směrem, je to nesmírně důležité. Bod dvě. Eh, hovoříte o takzvaných migračních pracovnicích. Eh, to jsou evropští pracovníci, přestěhovatele, přestěhovalci. Kdybyste mohla použít jiný termín, takzvaný migrační pracovníci. Mohou být eh, pracovníci v rámci evropských států, ale my máme na mysli především pracovníky, kteří přicházejí ze třetích států. Dále zde zmiňujete ilegální práci, ano, asi předložím pozměňovací návrhy, které se týkají tohoto bodu, této otázky. Dále, když jste se zmínil o tom, že přicházíme o kvalifikaci, což je velice důležité, musíme udělat renovaci kvalifikací, splítváme schopnostmi. Vím, že například, co se to týká žen, ve Velké Británii je celá řada lékařů, kteří nemohou pokračovat ve své kariéře, jak muži, tak ženy, protože jejich kvalifikace není uznána. Je tomu tak, že některé kvalifikace nejsou uznávány, potom eh, přijímají pracovní místa s nižší kvalifikací, čili musíme se podívat eh, na tuto otázku, kterou musíme také zdůraznit. Nezmiňujete se o obětech eh, obchodování s lidmi. Lidé, kteří jsou obchodovány přes hranice. Věřím, že komise k tomu má zcela jistě co říct, takže by bylo asi dobré, kdybychom do vaší zprávy zakomponovali něco, co se týká těchto obětí obchodování s lidmi, protože Tito lidé jsou velice často eh, nuceni nejen eh, k sexuálnímu eh, otroctví, ale také pracují doma jako otroci v domácnostech a je velice důležité, abychom se na tento problém podívali jako na oddělenou otázku, čili nedívat se pouze na ilegální pracovníky, ale musíme se zaměřit především na ty, kteří byli předmětem obchodování s lidmi. Čili v tomto smyslu podám pozněvací návrh, ale Myslím si, že vaše zpráva eh, zcela jistě je dobrá a já jenom navrhuji několik doplnění. Děkuji, Liz, Steve. Jenom abych ukázal, že i muži se můžou účastnit této debaty. Já mám takovou malou připomínku. Eh, myslím si, že tady musíme vyjasnit jednu věc ten systém eh, přestěhovalectví by neměl prospívat jenom Evropské unii, ale i těm vysílajícím zemím. Eh, například eh, jsou země, které se potýkají s obrovskými problémy. Například Filipíny teď mají úplně nedostatek zdravotních pracovníků, protože tolik lidí se odstěhovalo pracovat jinam. Děkuji, takže Steven byl poslední na seznamu a nyní má slovo zase Jamila Madeira, prosím. Bem, queria, queria agradecer a todos os, os colegas as, as... Eh, děkuji. Jsem vděčná všem kolegům za jejich připomínky. Myslím si, že všechny připomínky byly relevantní a já určitě nebudu mít velké potíže s tím, abych je zapracovala do toho návrhu. Teď bych možná eh, chtěla promluvit o společné asilové politice, ale myslím si, že si můžeme dovolit pouze vydat jisté varování či jisté varovné signály, ale přesto eh, se musíme věnovat pouze našemu konkrétnímu stanovisku. Všechny ty body eh, jistě budou zpracovány do správného formátu a zapracuji tedy všechny připomínky kolegům. Já vám mnohokrát děkuji. Eh, poukazuji na to, že opravdu velmi, eh, že nás čeká toto zpracování tohoto tématu velmi brzy, už zítra ve 12 hodin, protože příslušný výbor už 5. Eh, března snad poskytne schválení. Spravodajka říkala, že se to do toho snad může zapojit, takže já doufám, že budeme mít hotovou zprávu. Takže mnohokrát děkuji k tomuto tématu. Máte někdo nějaké připomínky, eh, otázky? Není tomu tak. Další zasedání proběhne 10. února od 15 do 18.30 a potom 11. února od 9 do 12.30 a potom od 15 do 18.30 a tím končím dnešní jednání. Děkuji.